zpráva Kadek a e, na úvod dám slovo panu Kadekovi na čtyři minuty. Paní předsedkyně, pane komisaři, vážení kolegové, průběhu dvou měsíců jsme jednali o opatřeních, eh, která budou muset být uplatňována v rámci provedení této reformy, která zcela převrací pravidla společné rybolovné politiky. Já jsem to vždycky říkal a opakuji to i dnes. Povinnost vykládky se bude velmi těžko zavádět, především pokud jde o více druhový rybolov a o drobný rybolov. Pane komisaři, když vy předkládáte legislativní návrhy, musíte si uvědomit, jaký to bude mít sociální, ekologický a hospodářský dopad. Opatření, které nutí všechny rybáře k tomu, aby vykládali všechny druhy, všechno, co uloví, to je samozřejmě velkorysý návrh. Usiluje o posílení selektivity, to my určitě chceme, ale jak už jsem říkal, implementace tohoto pravidla bude obtížná. Náš společný cíl je samozřejmě ochránit zdroje a zároveň udržitelnou ekonomickou aktivitu, ale já jsem přesvědčen, že se musíme zaměřit na selektivitu zařízení. Dohoda, ke které jsme dospěli v trialogu, naštěstí umožňuje zmírnit negativní dopady tohoto opatření. Komise každý rok bude muset eh, zveřejňovat implementační zprávy, které budou upozorňovat na problémy, na které narazili rybáři a hledat řešení. Tyto zprávy budou připravovány na základě dat, která budou poskytovat členské státy. Vstoupí to v platnost až 1. první roku 2017. To znamená, že rybáři budou mít čas se tomu přizpůsobit. Aby nevzniknul paralelní trh s podměrečnými úlovky, tak je třeba přijmout odpovídající opatření. Je třeba také přijmout opatření, která usnadní vykládku a uskladňování těchto úlovků, těchto vedlejších úlovků, opatření na jejich skladování na palubě byla zmírněna a také nebude povinná kontrola tak, jak tom bylo původně naplánováno. Hovořilo se v předcházejícím bodě o víceletém plánu pro Balcké moře. To je velmi důležitý plán, to říkali všichni, protože je to první plán v rámci společné rybolovné politiky, té nové společné rybolovné politiky. Jak říkal kolega Afronte i pan komisař, bude to model pro všechny ostatní plány. Nicméně tento plán mě velmi znepokojuje, pokud jde o postu některých členských států, které se v radě snaží překročit pravomoci parlamentu. Přes nedávný výnos Evropského soudního dvora v případu Venezuela, kdy soud dal zapravdu parlamentu, tyto členské státy nadále spochybňují proces spolurozhodování pro víceleté plány. Společné prohlášení Francie a Španělska zdůrazňuje, a já cituji, neadekvátnost legislativního, běžného legislativního postupu. Tyto členské státy se také domnívají, že závěry pracovní skupiny o víceletých plánech rada nepodpořila. Tak se na to podívejme. A nemají žádný meziinstitucionální status. Nicméně, tato Tyto závěry mají statut vzájemné důvěry mezi parlamentem a radou. Francie a Španělsko chtějí tuto důvěru rozbít. Jako předseda rybolov, výboru pro rybolov eh, jednoznačně odsuzuji tento pokus eh, porušit smlouvu. Škoda, že tady není rada, ale já apeluji na radu, aby ve své moudrosti přijala rozumné stanovisko. Já nebudu váhat, já půjdu až do konce při obhajobě práv parlamentu, pokud eh, rada bude chtít jít do střetu. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan komisař Vela a já bych byla ráda, kdyby se vám podařilo se vlézt do tří minut. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, pane Kadeku. Vykládka, pevnost vykládky je zásadní prvek reformované politiky rybolovu. Cílem je skončit eh, praxi, kdy eh, spousta ryb skončila eh, v moři. Myslím, že to ohrožilo udržitelnost mořských ekosystémů a také to ohrožovalo e, finanční udržitelnost rybolovu. Nařízení Omnibus, e, o kterém se má hlasovat v pondělí, by mělo zjednat právní jistotu a vytvořit rovné podmínky pro všechny v tomto sektoru, e, kteří budou podléhat povinnosti vykládky. Chtěl bych poděkovat panu Kadekovi a stínovým zpravodajům za jejich tvrdou práci a za jejich odhodlání se dohodnout na kompromisu. Já jsem velmi rád, že se eh, podařilo nalézt eh, kompromis, který je akceptovatelný pro všechny strany. Nalezený text kompromisu eh, plně dodržuje náš prvotní cíl, tedy zajištění právní jistoty, odstranění nekonsistentností v případě těch předchozích právních nástrojů a také umožnění správné provádění této povinnosti vykládky, ale další fáze eh, na jeho a na severozápadě se blíží velmi rychle, takže budeme muset eh, zajistit tuto jistotu, kterou nám nařízení Omnibus poskytne. Já jsem velmi rád, že mohu také říci, že eh, Práce na tom postupují velmi dobře, spolupráce s členskými státy se neustále vyvíjejí, členské státy se již měly příležitost poučit eh, z té eh, povinnosti vykládky o palegických eh, druhů A skupiny členských států teď předkládají své poznatky k těm doporučením je také nezbytná interakce mezi komisí a členskými státy, ta je velmi dobrá a my doufáme, že ty plány budou připraveny eh, příští rok touto dobou. A ještě k eh, té dosavadní, eh, k dosavadnímu provádění, to je velmi důležitá věc. Tady mohu říci, že jsme v úzkém kontaktu s národními orgány a s soukromým sektorem a jsme připraveni pomoci těmi nástroji, které máme k dispozici. Už jsme také eh, diskutovali s poradním orgánem, abychom mohli eh, zavést monitorovací systém této povinnosti. I v případě neschválení eh, nařízení Omnibus, i přesto, že nebylo dosud, dosud schváleno to nařízení, jsme nezaznamenali žádné vážnější problémy. Zaznamenali jsme několik dotazů o vyjasnění od členských států a poradní rady, nicméně všechny tyto dotazy byly relativně eh, nedůležité. Spolupráce mezi inspektory se také zdá dobrá, a to jak na regionální úrovni. A naše poznatky tedy teď říkají, že většina rybářů eh, plní tuto povinnost. Já bych chtěl ještě pochválit eh, velmi pozitivní přístup jak čínských států, tak i e, rybářů a doufám, že tak bude pokračovat i v budoucnosti. Děkuji. A nyní se dostáváme k řečníkům za jednotlivé politické skupiny. Jako první na dvě minuty má, za EP má slovo Gabriel Matáš. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, reforma společné politiky rybolovu otevírá novou etapu pro Evropu a musíme se přizpůsobit nové situaci. Povinnost vykládat veškerý úlovek je toho dobrým příkladem. Někomu se to bude líbit více, někomu méně, ale tato povinnost už je realitou, se kterou se musíme smířit. Cíl, který jsme se vytyčili, je udržitelný rybolov, ale abychom toho dosáhli, musíme také vědět, že je třeba přijmout opatření, aby ty změny byly únosné. Musíme být tedy flexibilní, aby se naše rybáři mohli přizpůsobit novým okolnostem. A proto si myslím, že ta dohoda, které bylo dosaženo v parlamentu, je velmi přínosná, aby zde bylo přechodné období, než začnou platit eh, sankce a než se budou muset předkládat ty výroční analýzy o fungování tohoto opatření. Dospěli jsme k dobré dohodě, nařízení Omnibus. Jedná se o změnu 180 stupňů. A tato změna právě začíná, máme před sebou ještě dlouhou cestu, kdy budeme muset přijímat opatření, která budou vyžadovat zapojení všech. Povinnost vykládky, jak říká komise, je přechodný právní rámec. Je třeba provést změny v rámci nařízení o technických opatřeních a také v kontextu regionálních plánů v rámci nové situace. Teď chceme, aby politici, podnikatelé, rybáři, vědci a další zúčastněné strany se všichni sešli a diskutovali o tom, jak uplatňovat tuto povinnost v praxi. Zatímco tedy budeme čekat na stejnorodou legislativu, do které se začlení zkušenost z prvních měsíců uplatňování těchto pravidel. Já věřím v dobrou vůli všech, kteří jsme do tohoto procesu zapojeni. Všichni chceme, aby, ten nový, aby to nové nařízení bylo dobré pro naše moře a pro budoucnost rybolovu, který je i nadále klíčový pro hospodářství a také pro budoucnost Evropy. Děkuji. Nyní za skupinu SAD paní Ulrika Rodus na jednu minutu. Paní předsedkyně, vážení kolegové, povinnost vykládky byla zavedena, aby se zabránilo vyhazování ne, nežádaných ryb tam, kde ryby byly příliš eh, malé nebo byly eh, jiného než toho žádaného druhu. To mělo fatální dopady na ekologickou a biologickou rozmanitost, protože mnoho ryb, které byly eh, považovány za eh, <clears throat> nežádoucí, eh, byly již mrtvé, když se házely zpátky do vody. Ta politika byla nekonsistentní, proto se musela změnit. Teď jsme slyšeli, že panují předpisy o minimální velikosti pro všechny oblasti. Stejně tak byl zaveden kalendář, aby rybáři eh, to měli snazší eh, ten přechod eh, přejít na ten nový systém a teď je jenom potřeba sledovat, jak to bude v praxi fungovat. Děkuji vám. Další řečníkem za EKR je paní Ruža Tomášič na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Cíl. Što by u ovom... Nařízení Omnibus eh, musí eh, splnit eh, velmi důležitý cíl, tedy harmonizaci povinnosti vykládky, tak, aby se zabránilo vytváření nadměrného břemene pro rybáře. Přechodné období dvou let je podle mě rozumné, protože to umožní rybářům se lépe přizpůsobit na tuto změnu o politice rybolovu. Jsem také velmi ráda, že výjimka z té povinnosti byla schválena pro Chorvatsko, protože to umožní našim rybářům se adaptovat vzhledem k tomu, že tažné sítě neumožňují selekci druhů ryb a také vzhledem k tomu, že neexistuje eh, dostatek eh, zařízení pro zpracování vedlejšího úlovku. To všechno jsou věci, které eh, ještě musí Chorvatsko řešit, ale samozřejmě Eh, budu také hlasovat pro tento návrh. Děkuji a nyní za ALDE paní Ulrike Nikolaj na minutu a půl. Președinte, <clears throat> fără îndoială, scopul de eh, obligației de debarcare este unul generos. Pescuitul sus... Cílem uh, povinnosti vykládky je uh, udržitelný rybolov, uh, nižší mortalita a to všechno jsou uh, Um, hodnoty té nové politiky, ale ten legislativní balíček přijat tý na konci roku 2013 vstoupil v platnost koncem roku 2014 a 2015, ale stále máme spoždění s aplikací pravidel. Ten text, o kterém budeme zítra hlasovat, je text, který um, sladuje novou politiku s um, nařízením. Povinnost vykládky úlovku má přechodné období, což umožňuje řádnou implementaci, protože povinnost eh, vykládky a její implementace umožňuje, aby tyto politiky byly úspěšné. Ale Evropský parlament eh, má konstruktivní přístup, snaží se omezovat efekty, které eh, byly prosazovány v jednání s radou. My doufáme, že toto nařízení bude úspěšné. My máme pochybnosti, protože je řada členských států, kteří nejsou spokojeni s tímto novým přístupem, ale je naší povinností, je povinností výboru to podpořit, protože, jak jsem řekla, je to klíčové pro tuto politiku. Děkuji. Danke sehr. Děkuji vám. Jako další uh, za GUE NGL na jednu minutu paní Niriada. Předsedkyně, toto um, nařízení bylo předloženo, protože uh, ryby se vyhazují, to je mm, ekologicky neudržitelné a ukazuje to na potřebu to řešit. Uh, je akceptováno, že životní prostředí je třeba chránit, současně ale třeba chránit drobné rybáře. Já chci zajistit, aby toto nařízení nemělo negativní dopad na ně. Je to velice technická zpráva a proto jsem navrhla pozměňovací příspěvky, návrhy, které zajistí aby administrativní zátěž eh, pro drobné rybáře nebyla příliš velká. Ehm, navrhuji, abychom implementovali povinnost vykládky po krocích. Eh, rybáři musí být ehm, v centru naší pozornosti. Často tomu tak však není. Často eh, neděláme to, co od nás rybáři potřebují. Děkuji. Děkuji. paní Engstrom a není tady paní Lisburs. Děkuji. Společná politika rybolovu je uh, o politice. Je, n, n, není ospravedlnitelná. Takzvaná, eh, minulá takzvaná eh, reforma byla katastrofou a nyní je snaha, aby to bylo méně katastrofické. Je to jako eh, přestavovat židle na Titaniku, to je vhodná metafora je to, je toto jeden z nejhorších po, m, mm, aspektů toho špatného systému. Povinnost vykládky prostě problém neřeší. Je třeba dekolektizovat tu politiku způsobem, který eh, zabrání eh, obrovským španělským a francouzským eh, flotilám, které vysávají moře na náklady daňových poplatníků. Dosáhne tento návrh toho a mm, snaží se Brit, Britové dělat něco v této věci? Ne. Co se týče rybolovu, a v mnoha jiných věcech Britové, mm, by mě, britští občané by měli vědět, že je opět zrazují britští politiku politici a e, pohrávání si s drobnostmi na tom této základní prace nic nemění. Paní Godán má slovo jako další na jednu minutu za nezařazené. Děkuji. Povinnost vykládky je nemožná, protože technicky je obtížné u drobného libolovu skladovat tyto vedlejší úlovky na palubě. Bude to znamenat zkrátit dobu na moři a spotřebovala více paliva. A co se stane s těmi vyloženými rybami? Budou zničeny nebo recyklovány? A pokud ano, tak ve prospěch kterých ekonomických aktérů? Další otázka, kdo se opravdu postará o tu vykládku, kdo za ně bude platit? Nejlepší řešení by bylo omezit výměty tím, že se zlepší selektivita rybolovných zařízení pokud tento návrh nařízení bude přesto všechno přijat, drobnému rybolovu by měly být alespoň umožněny výjimky nebo přechodné období, které by umožnilo rybářům pořídit si nové vybavení, protože je třeba reagovat na změnu v předpisech. Děkuji a na dvě minuty pan Francisco José Milamon. Děkuji. Zákaz výmětu to je velmi důležitá změna v rybolovu v Evropě. Rybáři budou muset vynaložit velké úsilí, aby se technicky přizpůsobili těmto novým předpisům. Toto úsilí bude ještě znásobeno u drobných rybářů. Nařízení Omnibus, o kterém budeme zítra hlasovat, se snaží odstranit rozpor mezi zákazem výmětu a technickými opatřeními. Dosáhli jsme dohody, která přináší určitou flexibilitu pokud jde o povinnost vykládky veškerých úlovků. Odbytiště pro ryby, které se dříve vyhazovaly, je velmi omezené a proto jsme se tady v parlamentu snažili do původního návrhu komise vnést určité změny, které jsou nezbytné k tomu, aby evropští rybáři mohli uplatňovat nové evropské požadavky. Rybáři potřebují čas na to, aby se přizpůsobili. Dobře to známe v oblasti, jako je Tamá Galicie velmi důležitá rybolovná oblast. Potřebujeme flexibilitu a postupnost, aby to bylo obsaženo v nařízení. Vykládat všechny úlovky, to bude znamenat eh, i změny, pokud jde o kapacitu lodí, o selektivitu rybolovných zařízení. To může mít dopady, které rozhodně nemůžeme ignorovat. Budeme sledovat dopad těchto nových požadavků a bude třeba podle toho jednat. Také bych rád řekl, že zákaz výmětu také upozorňuje na určité problémy v rámci evropské rybolovné politiky. My z Galicie na to upozorňujeme už dlouho. Máme princip relativní stability pro rozdělení kvót mezi členskými státy, ale tento princip byl naplánován pro režim řízení, který výměty umožňoval. V následujících letech to mělo vést k přestudování současného rozdělení těchto kvót. Děkuji. Děkuji vám. A nyní na jednu minutu paní Klara Eugenia Agaria Garcia. Děkuji, paní předsedkyně toto nařízení Omnibus, které upravuje povinnost vykládky, je, jak už bylo řečeno, jedním ze základních pilířů nové společné rybolovné politiky. Už se o tom nediskutuje. Bylo třeba skoncovat s výměty a společná rybolovná politika tuto změnu přináší. Toto nařízení zavádí povinnost eh, pro balt eh, a pelagické druhy už pro tento rok. Mělo to vstoupit v platnost 1. 1. roku 2015. Je to normativní změna. Já už jsem to říkala několikrát, a říkali to tady i předřečníci. Velmi důležitá radikální změna. Praktická aplikace je obtížná. Já vám něco musím říct, pane komisaři. Já jsem velmi znepokojená kvůli tomu, že rybáři mají velmi málo informací. Rybáři, ti běžní rybáři, jejich asociace a asociace rejdařů nejsou vůbec informováni a členské státy by měly více vysvětlovat tuto novou povinnost. Děkuji. Děkuji vám. Dalším řečníkem je pan James Nicholson na jednu minutu. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Sektor rybolovu se potýká s mnohými výzvami jako jiné sektory, které eh, jsou v eh, zemědělství nebo zpracování potravin. Jde o to, jak eh, dokázat víc s méně. A proto musíme se snažit vytvořit udržitelný a prosperující rybolov, který bude chránit naše ryby. Ale Evropa nemůže ovlivňovat úplně všechno, jak už řekli ostatní. Reforma společné politiky rybolovu, která byla schválená v prosinci 2013, eh, obsahovala povinnost vykládky a trvalo to dlouho, než se to eh, zavedlo, eh, ale některé věci prostě trvají déle. A teď tedy o to, jaké budou vyhlídky rybolovu v budoucnosti. Já si myslím, že budou dobré. Stejně tak jsem rád, že parlament zajistil tu potřebnou flexibilitu tě, ohledně těch původních návrhů, například v tom, jak se budou zaznamenávat údaje o úlovcích nad 50 kg a pro menší plavidla. Doufám, že tedy naše eh, rybáře čeká lepší budoucnost. Děkuji vám a dalším řečníkem Jan Hutchton na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Nezapomínejme na to, že ta Zdiskreditovaná politika rybolovu byla hlavní příčinou eh, vyhazovaných eh, ryb v minulosti. Každý chce ukončit to vyhazování, včetně rybářů, <clears throat> protože když si to museli tak eh, dělat. A já si myslím, že toto nové nařízení pouze povede k tomu, že se to bude, ta politika rybolovu se bude regionalizovat. Rozhodně to není dokonalé, bude se to těžko provádět v praxi, vzhledem k tomu, že mm, se mezi některými druhami, druhy ryb eh, obtížně rozlišuje, zejména ve Skotsku. A proto také vítám eh, to přechodné období, ale kromě toho eh, bychom měli hledat i nové metody, jak snížit to množství nežádoucích druhů ryb. Měli bychom například zrušení kvót, aby rybáři nebyli Eh, paralizováni tím, že musí zabránit eh, vedlejšímu vyhlídku a také bychom měli řešit eh, úmrtnost ryb něčím jiným, než jenom tím, že budeme dovážet na pobřeží. Marko Ponta je dalším ještěnkem na domitku. Děkuji, paní předsedkyně. Povinnost vykladky je důležitý krok. Jeden z cílů společné rybolovné politiky je postupné zrušení všech výmětů a diskutuje se o tomto návrhu nařízení už velmi dlouho, velmi živě, je to také velmi složitá diskuse. Výsledek je ovšem nedostačující, nižší než očekávání, protože to nařízení je vyprázdněno. Zpráva rybolovu bude vycházet z přesných a úplných vědeckých eh, údajů a proto by mělo být eh, uvedeno, že když jsou ulovky nižší než 50 kg, tak ti drobní rybo, rybáři budou vyloučeni. Možná by měli mít eh, postupný cíl, protože celkovým eh, cílem je úplné zrušení všech výmětů. Děkuji. Eh, toto nařízení povede k přechodu na novou politiku rybolovu podle eh, udržitelnějších, tomu na základě udržitelnějších kritérií, která budou platit eh, obecně. Povinnost vykládky by měla obnovit nebo vést k obnově stavu ryb. Je to přístup, který si bude vyžadovat i sledování monitoring této situaci. V Portugalsku ale rybolov eh, se týká i některých specifických druhů eh, ryb a v některých případech to povede k uzavření eh, některých rybolovných oblastí. Jeden druh ryby se loví tradičně v Portugalsku a vlastně by to mohlo znamenat, eh, že se přestane lovit, a, eh, protože na to bude vysloven eh, zákaz. Teď Julie Gerling najdeme jednu minutu. Madam President. Děkuji. Já jsem ráda, že mohu mm, tuto zprávu schválit a chci poděkovat Kadekovi za, panu Kadekovi za jeho tvrdou práci. Vím, že to bylo obtížné. Lituji toho spoždění, bylo by to užitečné, kdybychom toto nařízení měli od začátku. Um, takže to nebyl úplně dobrý začátek pro ten uh, omnibus nařízení. Doufám, že eh, rybáři nestratí důvěru uh, parlamentu a našemu postoji k tomu vyhazování. Uh, Vím, že to je jenom takový, eh, takové rychlé řešení pro eh, řešení nekonsistentnosti v legislativě, než komise přijde s eh, plnými opatřeními na ochranu. Já jsem ale ráda, že přesto toto rychlé řešení máme. Um, mohu říci, že zákaz um, vyhazování úlovku bylo jedno z mála um, věcí EU, které, které naše občané přivítali. Uh, takže nestrácejte eh, své ambice a eh, udělejte to dobře. Další eh, v rámci postupu Catch the Eye, pan Valesa. Děkuji. Zákaz výmětu to je základní pilíř společné, zeměděl, společné rybolovské politiky. Týká se to 23% celkového objemu úlovku. Boj proti výmětům je pro nás prioritou a rybáři budou muset vykládat na břeh eh, všechny druhy ryb, které mají obchodní hodnotu. Je dobré, že se to týká i podměrečných ryb, i ryb, které jsou loveny nad kvóty nebo když kvóty nejsou. Potřebujeme efektivnější zprávu a efektivnější zprávu populací. Tím se skoncuje s marnotratností. Já děkuji panu zpravodaji a vyslovuji mu úplnou podporu. Děkuji. Děkuji. Po jako další řečník je pan Rovnost Julica na jednu minutu. Omlouvám se, ale to je chyba. Já jsem nežádal o slovo eh, v Catch the Eye. Děkuji. Slovo má pan Corbett, tedy, který žádal o slovo. Eh, nechce, nepřeje si slovo dobře. Jako další pan Otes Marias. Eh, to, toto je základní nařízení, kde jde o ochranu životního prostředí a prevence přílišných výmětů. Ta myšlenka ochrany životního prostředí a rybích populací musí být založena na udržitelném rybolovu. Musíme Eh, sledovat sociální, ekonomické dopady tohoto nařízení na společnost, na naše členské státy, protože máme mnoho rybářských komunit, které praktikují udržitelný drobný rybolov, takže tady musí být eh, nějaký čas na eh, přizpůsobení. Mm, měli bychom poskytnout ekonomickou podporu nástroje drobným eh, rybářům, by se mohli přizpůsobit novému eh, systému. To by znamenalo také prostředky na eh, vybavení. Dobrá, děkuji a nyní dám slovo paní Izabel Tomas. Byla jste na řadě, než jste se prostřídali. Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se, pane komisaři, musela jsem hlasovat v rozpočtovém výboru. Pane komisaři, vážení kolegové, Jedním ze sloganů rybolovné politiky eh, byl eh, velice odlišný od dnešní reality. Tato realita bohužel neodpovídá nula výmětům, ale eh, prostě se nám podařilo přesunout na souš problém, který jsme na moři nevyřešili a ne vždy jsme měli čas řešit skutečné problémy a hledat skutečná řešení, co se týče selektivity rybolovních nástrojů, aby se omezila umrtnost eh, rybolovních zdrojů. A eh, místo, abychom volili podporu eh, a, a ne sankce, bohužel dějiny společné rybolovné politiky nepřepíšeme a dnes musíme tento požadavek zhodnotit a abychom viděli, jaký bude mít dopad na život rybářů a celého odvětví na pobřeží. Děkuji. Děkuji a nyní Ivan Jakovčič. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych eh, zdůraznil, že mám mnoho přátel mezi rybáři a jeden rybář z města Porč je mm, můj kamarád od dětství a on často říká, že rybáři byli vždy skeptičtí a nevěřili e, zákonodárcům a tak tomu je dál. A já bych chtěl e, tedy tady říci, že nevím, jak tady to skončí. Také bych rád věřil, že Ehm, ty povinnosti zavedou eh, rovné, udržitelné rybářské odvětví. Ale eh, chtěl bych zdůraznit, že je opravdu potřeba zajistit princip eh, flexibility a přechodné období by jaksi rozehnalo mé pochybnosti. Takže možná, že ta flexibilita by umožnila malým rybářům za pár let se cítit lépe. Děkuji. A nyní pan Joao Ferreira rovněž na jednu minutu. Děkuji. Vyměty do moře bez možnosti, aby ryby přežily, je praktika, která není udržitelná a vytváří skutečně nesprávné, nesprávnou situaci. Například tady máme mm, nedobré podmínky pro spotřebu ryb, pro komercializaci ryb a pak je tady samozřejmě nepřiměřené řízení rybolovních zdrojů. Tady je důležité, aby jsme spoznali veškeré ty různé ty, typické situace v oblasti rybolovu v EU a pochopili, že zavádění těchto nařízení společné rybářské politiky má velmi různé požadavky co se týče například řemeslného rybolovu či eh, rybolovu o velkého, až bych řekl průmyslového na severu. Tady jsou prostě nezodpovědné otázky nadále, jako například nedávno jsme museli konstatovat v rámci delegace výboru pro rybolov, když jsme navštívili Azorské ostrovy, kdo tedy platí eh, ty náklady takovýchto ustanovení, kdo je za to odpovědný, kdo tedy eh, dohlíží na takovéto operace. Na to se nás rybáři na Azorách tady Eh, když jsme tedy hovořili o tom, jakým způsobem se implementuje společná rybářská politika, snažili jsme se tedy snažit nalézat odpovědi, ale skutečně ty otázky zůstávají i nadále otevřené. Děkuji. Děkuji mnohokrát a jako poslední v rámci počtu po Catch DI má slovo nyní pan Igo Šoltes. Eh, torej, eh, gre za... Děkuji za slovo. Tady se jedná o nařízení, který, které má ekonomické a sociální a ekologické cíle. Ale v tomto konkrétním případě to není tak jasné, jak komise tvrdí. Někdy máme dojem, že tato pravidla jsou spíš dost vzdálená praxi a mě by zajímalo, do jaké míry jsou realizovatelná Je možné, že tato pravidla způsobí více škody než čehokoliv jiného. Vy jste hovořil o dohledu, o spolupráci s kontrolory a tak dále, ale je třeba také promluvit s rybáři a je třeba mm, analyzovat jejich poznatky, sbírat informace a zajistit, aby rybolov byl udržitelný. Děkuji. Und nun Nyní na dvě minuty předávám slovo pan panu komisaři. Ehm, děkuji všem za velice zajímavou rozpravu. Celá řada z vás upozornila na eh, výzvy, kterým čelíme v souvislosti s reformou rybolovné politiky. Všichni máme společný zájem a tímto společným zájem je, aby rybolov zůstal udržitelným odvětvím. Takže je třeba tyto výzvy přijmout a společně eh, pracovat na tom, abychom posílili naše naše rybářské odvětví. Co se týče přechodného období, e, e, kdy e, se hovoří tedy o tom přechodu z moře na souš, ale důležité je hlavně snížit množství vedlejších úlovků a používání více selektivních vybavení a to eh, v tomto návrhu právě podporujeme. Musíme mít také na paměti, že při ochraně odvětví tak činíme v právě v zájmu eh, dlouhodobé udržitelnosti eh, rybářů a jejich živobytí. Eh, v některých oblastech potřebují flexibilitu, nicméně flexibilita existuje v rámci kvota opatření, která budou právě brát v úvahu eh, výměty a eh, všechno je přepomíjivé, čili reforma technických opatření a další víceleté plány budou následovat a budou následovat i další kontrolní Ehm, návrhy, takže my hlavně nechceme nechat rybáře na pospas a eh, eh, doufám, že budeme schopni jim poskytnout i pomoc třeba v oblasti výměny vybavení, eh, které používají. Pan Kadek se vrátí vrátil k předchozí diskuse, co se týče právních vazeb mezi parlamentem a radou. Nevím, jestli se k tomu mám vracet, ale dovolte mi aspoň jednu poznámku. To byla jedna z otázek mm, prodiskutovaných na radě, ale já jsem rád, že rada schválila celkový přístup a nevyloučila body spojené s právním základem. A tady komise mm, je jaksi plně v souladu, souhlasí s výsledky pracovní skupiny. Paní předsedkyně, jak jsem zdůraznil na začátku, všichni účastníci si mm, svou práci dělají e, seriózně a střícně a jsem přesvědčen, že všechny problémy, které tady byly, zazně, e, které byly zmíněny, budou, budou řešeny náležitě. Děkuji mnohokrát panu komisařovi a nyní má opět slovo pan zpravodaj, pan Kadek na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající, vážený pane komisaři, vážení kolegové, děkuji vám za kvalitní diskusy. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na této zprávě, stínovým zpravodajům sekretariátu výboru pro rybolov, našim poradcům Evropské komisi, panu komisaři a lotyšskému předsednictví. Bez nich těch všech by to nebylo možné. Také bych chtěl Eh, poděkovat svým asistentům. Povinnost vykládky úlovků vyžaduje, aby se k ní připojili všichni, máli se řádně provádět. Jde tedy o důvěryhodnost našich institucí a o důvěryhodnost společné rybolovné politiky. Chtěl bych, aby spolupráce mezi komisí, členskými státy, parlamentem, eh, rybáři a i vědci umožnila skutečně relevantní provádění této povinnosti tak, aby to šlo ve prospěch zdrojů a samotných rybářů. I nadále si myslím, že to bude obtížné, jak už jsem říkal v úvodu, a že selektivita je tou skutečnou odpovědí na tento problém. Děkuji. Vielen Dank, Herr Děkuji panu kolegovi Kadekovi, tímto je naše rozprava u konce, hlasovat se bude zítra.